Procediamo ora alle dichiarazioni. A nyní eh, se dostáváme k vysvětlení hlasování. Poprosil bych poslance, kteří odcházejí, aby odešli co nejrychleji, protože musíme dát slovo všem těm, kteří se přihlásili do vysvětlení eh, hlasování. Ve 14.30 potom vysvětlení eh, hlasování bude končit a do té doby by se mělo dostat na všechny, případně budou mít přežitost ještě zítra. Je také možné samozřejmě vysvětlení hlasování předložit písemně. Nejprve tedy k udělení absolutoria za rok 2013, obecný rozpočet a jako první je López Bermecho. Paní López Bermecho. Děkuji, pane předsedo. Dnes je den mladých lidí, kteří se postavili okupaci marockého